Vážené dámy a pánové, ještě jednou přeji dobré ráno eh, všem těm, kteří právě eh, přišli. Ještě než eh, začneme hlasovat, bych chtěla říci, jak dopadlo zasedání koordinátorů včera. A to jenom stručně. Nejdříve bych chtěla říci, že a prosím o ticho. A prosím ty, kteří chtějí debatovat, aby debatovali venku. Takže výsledek schůze koordinátorů. Pan Karim byl stanoven jako zpravodaj pro otázku komitologie. Dále jsme získali standing reportéra pro Vídeňský institut evropského práva, pana Baldazare. Dále se, jsme hovořili o slyšení, které proběhne 10. dubna. Koordinátoři se rozhodli, že paní Kastek se bude řídit eh, toto slyšení, což trochu vysvětlím, protože včera se o tom diskutovalo poněkud déle. Hovořilo se o tom, že toto slyšení musí proběhnout před par- volbami do Evropského parlamentu eh, a to do 28. května. A to proto, že je nutné dodržet určité stanovené lhůty. Eh, již proběhla eh, úspěšná evropská iniciativa Right to Water a dnes máme tedy další iniciativu, eh, která eh, musí držet určité lhůty a to do konce května. Pro nás je tady nejvýhodnější termín 10. dubna. Eh, další výbory, kterých se to týká, rovněž souhlasili a paní Kastex, jak jsem říkala, bude předsedat tomuto slyšení. Dále jsme také hovořili o studii zelených a tato studie eh, bude připravena oddělením pro politické otázky. Byli jsme si zajedno, že eh, se bude jednat o otázku obchodního tajemství, eh, jak o tom hovořila paní Galo. Na základě konce volebního období již není možné dokončit zprávu a proto na základě studie bychom chtěli připravit podklady pro budoucí poslance Evropského parlamentu. Takže toliké výsledky schůze koordinátorů a můžeme přejít k následujícímu bodu a to je hlasování. Prosím vás všechny, jelikož elektronické kartičky musíme použít a také provedeme roll call vote a eh, navrhuji, abychom si nejdříve vyzkoušeli zařízení, abychom zjistili, zda zde není příliš mnoho poslanců určitých eh, skupin. Takže zkušební hlasování, prosím.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 to je v pořádku. Můžeme tedy přejít k prvnímu hlasování. Jedná se o zprávu pana Baltazáre ohledně zveřejňování nefinančních informací. Toto hlasování je elektronické a také v systému roll call. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratuluji panu zpravodaji, jeho zpráva byla jednomyslně přijata. Tím se dostávám k dalšímu bodu, a to k petici Kristofa Kleina Správní výbor byl vyzván přijmout stanovisko ve formě dopisu, takže není nutné elektronicky hlasovat. Kdo je pro, aby návrh byl přijat, nechť zvedne ruku. Přijato. Promiňte, já jsem se dívala jenom na ty, eh, kteří jsou pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, nikdo, takže schváleno. Nyní se dostáváme k následujícímu bodu, který je trošku citlivější. Jde o ověření právního základu ohledně San Marina. sorry. Is it San Marino? Okay. Um, ich habe eine andere Reihenfolge Promiňte, máme jiné pořadí bodů. E, nyní tedy právní základ ohledně dohody o spolupráci s Republikou San Marino. Budeme hlasovat rovnou, nemusí to být elektronicky, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování, takže schváleno. A nyní následující bod hlasování ohledně právního základu Euratomu. A já jako navrhovatelka se k tomu chci vyjádřit a pak dám slovo panu Fosovi. Nejdříve válba zápravního základu musí vycházet z objektivních a ověřitelných důvodů, především s ohledem na cíl právního aktu. Na podporu demokracie je nutné v takových zásadních otázkách, jako je jaderná bezpečnost a jaderná zařízení, postupovat v řádném řízení. Eh, takové případy jako Fukushima toto eh, dokázaly a proto pokládám článek 91 92 Lisabonské smlouvy za právný právní základ. Hlasil se však pan Foss. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se také zabýval tímto tématem právního základu a jménem EPP Považuji vámi navržený eh, právní základ 3132 za správný, ovšem nikoli v navázání na 191, 192. Eh, když se podíváme na tu věc právně přesněji, pak to eh, obsahové odkázání té směrnice přesně na dohodu o Euratomu a pakliže ITRE má zadávat nějaké žádosti o návaznost na článek 191 192. Jsou to články, které nemají prioritu, takže nemůžeme si říci, že je naprosto nutné postupovat podle článku 191 192. Proto bych rád jménem EPP řekl, že se e, omezíme pouze na 1.30 a 2.30. A tím pádem se dostávám ještě k druhé otázce zde, e, co se týče procedurálního postupu. E, my budeme hlasovat nejprve o přípravě zprávy jako takové a v případě, že to neprojde, pak bychom měli hlasovat ještě jednoznačně o tom, že se jedná pouze o články 31 a 32, protože kdybychom eh, hlasovali proti, tak bychom se dostali do stavu, kdy se vůbec nemůžeme shodnout. Proto bych rád řekl, že bude potřeba, v případě, že to nastane, ještě jedno hlasování. Děkuji. Hlásí se pan Sperony a potom paní Lichtenberger. Grazie, eh, presidente, una precisazione. Děkuji. Jedna věc, možná trošku pedantická ale myslím si, že není správné odkazovat na Lisabonskou smlouvu, když hovoříme o právním základu, protože smlouva, Lisabonská smlouva tedy, pozměnila smlouvy Evropské unie a my bychom neměli odkazovat eh, na ní, pokud si tak přejeme učinit, tak bychom měli říci, že to je smlouva v pozměněném znění protože právním základem skutečně není Lisabonská smlouva, ale v současné době platná smlouva. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji. Eh, v tomto případě máme dvě konfliktní právní vidění věci. Z jedné strany eh, si můžeme říci dobrá, je to součást dohody Euratom, a má to být její součástí. Nadále na druhou stranu zde máme také otázku reality. Realita je taková, že v dohodě o Euratomu nemáme žádné demokratické funkce ani žádnou demokratickou kontrolu. U případu Fukushimy jsme například viděli, co se může stát, když v nějakém takovémto konglomerátu průmyslu, tedy jaderného průmyslu a částí vlády bez demokratické kontroly, bez veřejnosti eh, se začne rozhodovat o základních a zásadních otázkách. Tedy, eh, podle mého názoru, ze zkušeností na mezinárodním poli které máme v této debatě, o transparentnosti, o nějakých uzavřených kruzích, které si diskutují mezi sebou. To je samozřejmě otázka technokratického diskurzu. Mimo jiné zde je také argument toho, že chceme, aby se toto celé převedlo na otevřený demokratický proces, aby a to je takový jaksi opatrnostní princip, aby takovéto problémy, jak se objevily ve Fukušimě, a všichni známe ten příběh, všichni známe, co se stalo, co ten konglomerát ehm, těch jaderných techniků a úředníků, kteří jsou opět z té samé sféry, co se stalo a že se rozhodovalo takovým způsobem, který eh, nevždy zohledňoval aspekty maximální bezpečnosti v této oblasti. Je samozřejmě jasné, že technika nikdy nemůže být spolehlivá na 100%, to každý ví. Víme ale také, že v takovém nějakém technickém ráciu platí statistiky, které samozřejmě mohou vést k nějakému konkrétnímu výsledku buď zítra, anebo za 2000 let. To je otázka pravděpodobnosti. A proto chceme zaujmout princip opatrnosti v tom smyslu, že nějaký demokratický proces je vždy lepší než proces čistě technokratický. Samozřejmě ten technokratický proces hraje a musí hrát určitou roli ve veřejném eh, diskurzu. Ale já jsem pro, abychom podpořili eh, zpravodaje, eh, pardon, paní navrhovatelku, eh, v smyslu toho principu opatrnosti a předjímání a abychom posadili celou tuto dohodu na nový právní základ. Děkuji a tím se dostáváme k hlasování. Po těchto příspěvcích se ukazuje, že to asi nebude tak úplně jasné a proto budeme hlasovat rovnou elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 8 pro, 12 proti, 0 se zdrželo. Což znamená, že ten právní základ, jak byl navržen, je zamítnut. A e, proto budeme hovořit o návrhu pana Fose. E, možná byste to, pane Fosi, mohl ještě přesnit, co jste chtěl říct. Ano, chci potvrdit právní základ, e, abychom tedy vycházeli pouze z článku 31-32 přemýšlím, zda to tak eh, přejmout. Je-li tomu tak, pak to vlastně nevíme, protože <laughs> my, když nebudeme mít většinu pro nový právní základ, tak zůstane právní základ, jak byl navržen. Ano, taková je situace, říká paní předsedkyně. A tím je zpráva neschválena a přecházíme ke dalšímu bodu. Zde jde o zprávu pana Speroniho. Chcete ještě jednou slovo ohledně kodifikace? Děkuji. Moje zpráva je v souladu s tím, co řekla právní služba všech tří institucí. Takže bych poprosil kolegy, aby zprávu podpořili. Já vás chci ještě jednou poprosit o jmenovité hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže hlasování je ukončeno a můžeme přejít k následujícímu bodu na programu a to je bod 21, prezentace studie. Promiňte, pan Speroni, ještě jednou. Děkuji, paní předsedkyně. Hlasování o imunitě pana Borgesie eh, mě skutečně zde se dotkla. Já se domnívám, že to nebylo správní rozhodnutí, které padlo. A Nechci kritizovat kolegyně a kolegy za to, že jsou jiného názoru, ale já již nejsem nyní schopen být členem právního výboru. Děkuji všem za spolupráci v posledních letech, ale teď jsem se eh, dopracoval tohoto rozhodnutí. Pane Sperony, opouštíte sál a proto bych chtěla říci tolik, že vám srdečně děkujeme za konstruktivní spolupráci v právním výboru. Vždy znovu jste spolupracoval dobře ohledně otázek imunity. V tomto právním názoru jsme samozřejmě nejrůznějších politických názorů. Z vašich zkušeností a právních znalostí jsme také žili a docházeli jsme k dobrým rozhodnutím. To, co jste nyní řekl, beru na vědomí a bude to také v zápisu. Přeji vám hodně úspěchů a je mi líto, že již nechcete být členem právního výboru. Tím se dostáváme k následujícímu bodu na programu a to je prezentace studie o uplatňování nařízení Brusel 1 v případě mimoevropských sporů. Chtěla bych eh, přivítat v našem výboru pana Heckendorna Pršelu, více předsedu švýcarského ústavu komparativního práva a vítám také doktor Breteli ze stejného švýcarského institutu. Pan Heckendorf Uršera má slovo, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, pánové, poslanci, poslankyně. Naše zpráva byla připravena v angličtině a proto ji anglicky i představím. Kolik Paní doktorka Loria Preteria a já máme tu čest, že tady můžeme představit zprávu Švýcarského institutu pro komparativní právo, pokud jde o možnosti uplatňování nařízení Brusel 1 na mimoevropské spory. Znamená to tedy na případy, kdy obžalobaný nemá bydliště v členském státě Evropské unie. Ještě než doktorka Pretaliová představí hlavní zjištění naší zprávy, dovolím si schrnout náš mandát a zmínit se o našem metodologickém přístupu. Naším mandátem, jak už naznačuje název této studie, bylo prověřit možnosti aplikovat přepracované nařízení Brusel 1 na mimoevropské obžalované. To znamená, hledali jsme především důvody pro uplatnění příslušnosti a také jsme se zabývali takzvaným reflexivním účinkem těchto pravidel. Z tohoto důvodu jsme tedy na jedné straně byli požádáni, abychom zanalizovali současnou situaci která teď panuje v členských státech a odpovídá evropským pravidlům a za druhé, abychom se podrobněji podívali na různé strategické možnosti, které se nám nabízejí. Zvolená metodika se věnovala nejenom evropskému nařízení, ale provedli jsme také komparativní analýzu různých členských států a přístupů, které využívají. Když jsme si vybírali země, na něž jsme se zaměřili. Bylo to Německo, Francie, Spojené království, Dánsko, Polsko a Itálie. Tak jsme jednak usilovali o to, abychom vybrali země, které zastupují eh, tradiční eh, právní systémy s dlouhou tradicí a zároveň jsme eh, navázali na zprávu profesora Nujce, která se orientovala na různé skupiny zemí které používají jiný přístup ke zdrojům, strukturám, pravidlům, které se týkají příslušnosti a my jsme tedy zohlednili tyto dvě různé skupiny států při našem výběru vzorku. Vzali jsme v potaz také to, aby to byly eh, i státy mimo EU. Vybrali jsme Japonsko a Švýcarsko, neposuzovali jsme čínský a americký právní systém, což eh, by také mohlo být zajímavé, ale možná by to bylo až příliš komplikované, abychom to do studie zapracovali. A dále uvidíte, že pokud bychom chtěli řešit tyto země, tak bychom museli přistoupit k celé věci úplně jinak. Takže toto byly úvodní poznámky a teď už předám slovo své kolegyni. Děkuji. Děkuji za slovo. Jsem velice ráda, že mohu vystoupit na zasedání vašeho výboru, pokud jde o problematiku s eh, spravedlnosti a záležitosti vnitra. Samozřejmě, že bychom potřebovali více než těch 15 minut, eh, takže se pouze zaměříme na eh, výsledky naší studie o učení tak co nejstručněji. Nejprve některé hmm. teoretické věci na úvod, abychom si vyjasnili definice. Viděli jsme, že všichni víme, o čem mluvíme, když používáme taková slova, jako je příslušnost, výhradní příslušnost, reflexivní účinek a evropské neevropské spory. Pak vysvětlím strategické možnosti, které se Evropské unii nabízejí, pokud chtějí posoudit eh, příslušnost příslušnost eh, vůči jiným zemím a zároveň chtějí zajistit evropským občanům přístup ke spravedlivému procesu a také k výkonu rozsudku. Za třetí představím to, co podle nás je nejlepší možnost při posuzování příslušnosti, pokud jde o neevropské spory, zejména eh, Půjde o nastavení konkrétních kritérií pro neevropské spory a podporu mezinárodních smluv o vzájemném uznávání a výkonu rozsudků třetích zemí. V současné době Nařízení Brusel 1 je přepracováno a rozlišuje mezi evropskými případy a případy neevropskými. V bruselském režimu je Spojené království, je tedy takový evropský případ, takový případ, kdy je obžalovaný eh, z evropské země, má zde své bydliště nebo firma je eh, založena podle evropského práva nebo práva jednoho členského eh, státu. Kromě toho se v takovém případě volí stranou Evropský soud. V takových případech se příslušnost určuje na základě pravidel Bruselu 1 Evropským soudům, jako kdyby Evropská unie byla jediným územním celkem. V případě neevropských případů příslušnost je dána evropským soudům podle národního práva. To znamená, že každý národní právní pořádek si nastaví hranice pro svou územní příslušnost vůči neevropským sporům. Tyto hranice ovšem mohou být stanoveny evropskou legislativou. jakým způsobem se tyto hranice stanovují. Studie ukazuje, že jsou tady různá kritéria, která se mohou použít pro nastavení příslušnosti. Jsou tady pozitivní, hypotetická nebo negativní kritéria. Prostřednictvím pozitivních kritérií eh, se dává příslušnost soudci eh, když tady nejsou okolnosti, které by byly proti tomu, ať už jde o bydliště eh, obžalovaného a tak podobně. Některá z těchto kritérií mohou být vylučující. To znamená, pokud stát má eh, výhradní kritéria pro příslušnost, tak eh, nechce uznávat zahraniční rozsudky, protože předpokládá, že jakýkoliv rozsudek ze třetí země byl vynesen v rozporu s jeho výhradní příslušností. Hypotetická kritéria předepisují soudci, když je požádán o e, vyřešení případu, aby nejprve ověřil, zda zahraniční právní pořádek e, k němuž ukazuje výhradní kritérium, akceptuje či neakceptuje jiný soud e, a tudíž zda uzná zahraniční rozsudek či nikoliv. Když se stanoví výhradní příslušnost, tak cílem je eh, vyhnout se uznávání zahraničních rozsudků v případech, eh, kde právní řád eh, stanoví výhradní kontrolu. Na druhé straně když právní řád stanoví negativní kritéria a, popí, a upírá soudcům eh, pravomoc eh, řešit případy za určitých okolností, tak cílem je předejít eh, takzvanému plítvání příslušností. K tomu dochází, když rozsudek není uznán právním řádem a není tedy možné ho vykonat. Abychom se vyhnuli takovéto situaci, právní řád eh, stahuje své pravomoci příslušnosti a nutí své mm, soudce, aby se příslušnosti vzdali. Negativní kritéria existují v řadě členských států, například když případ eh, se týká nemovitého majetku v zahraničí. Co se stane, pokud soudce členského státu je zbaven eh, pravomoci příslušnosti pravidly, které vycházejí z vlastního soudního řádu, ale má přitom příslušnost podle nadnárodního režimu, například bruselského režimu. Co se stane, když tedy národní kritéria se musí podřídit nadnárodním kritériím? Bez ohledu na to, co předepisují národní pravidla, soudce bude mít příslušnost protože Evropská unie má vlastní pravidla, svá vlastní nařízení a ta umožňují mít kontrolu nad všemi eh, spory, kdy je eh, obžalovaný například eh, s bydlištěm v Evropské unii. Ale někteří autoři se domnívají, že situace, kdy Brusel jedná Eh, výhradně dává příslušnost Evropské unii, by se měl porovnat se situací, kdy výhradná, výhradní příslušnost je mimo území Evropské unie. Takže eh, uveďme si konkrétní příklad pro lepší pochopení. Máme německou cestovní kancelář, eh, která má na Fidži a pronajatý majetek od jiné německé společnosti. K nájemní smlouvě dojde na základě eh, e-mailu, nevybírá se žádný soud. V takovém případě je výhradní příslušnost mimo evropské území. protože tam je, přestože tam naznačují určité faktory příslušnost i na území Evropského území, Evropské unie. Německý soud může být příslušný ve sporu těchto dvou německých eh, společností, ale neměl by tuto příslušnost, eh, kdyby byl eh, předmět sporu na evropském území. To znamená, pokud by nemovitý majetek byl například na ostrově Reunion, tak by neměl příslušnost, nebyl by příslušný, protože příslušnost by byla na straně francouzského soudu a to je způsobeno celými mm, těmi okolnostmi, kdy německý soudce podléhá stejným pravidlům jako francouzský soudce. Takže tady nejde už jenom o příslušnost, ale také o uznávání a výkon rozhodnutí. Na druhé straně není zna, známo, zda bude řešit případ eh, soudce třetí země a podle jakého práva a zda by rozsudek pak byl vykonatelný a uznatelný v Německu. Výstup takového sporu je mimo kontrolu Evropské unie. Takže důvody, proč jsou tady různá pravidla pro evropské případy a neevropské případy, se opírá právě o takovéto případy z praxe. Evropská unie chce mít kontrolu nad eh, výsledkem sporů, které jsou proti obžalovaným, kteří mají bydliště na území EU, ale kromě toho eh, máme také rozhodnutí členských států, kteří by chtěli využít vzájemné důvory, důvěry a chtěli by provádět rozhodnutí na základě národních pravidel. Naše studie tedy doporučuje schválit konkrétní zástupce příslušnosti pro neevropské případy společně s konkrétními případy eh, pravidly pro uznávání a výkon rozsudku ze třetích zemí. V příloze k naší studii najdete řadu kritérií, která byla zpracována konkrétně pro neevropské případy. A jsou tam také společná a jednotná pravidla pro uznávání a výkon rozhodnutí z neevropských států. Nicméně se domníváme, že toto nestačí pro získání dostatečné právní jistoty, protože stanovení kritérií, pokud jde o třetí země, tak to je vlastně jednostranný pokus o koordinaci. Právní jistota může být nalezena pouze eh, formou dohody, a zde se dostávám k našemu druhému doporučení, dohody s třetími zeměmi, v nichž by se stanovily pravidla pro vzájemné uznávání a výkon rozhodnutí. Jinými slovy, naše druhé doporučení Právní jistota tady může být pouze nalezena ve formě takovéto dohody a my si myslíme, že to je také jediný prostředek, eh, jak nalézt právní jistotu, pokud jde o osoby, které žijí, studují či eh, pracují mimo EU. Pane Šopro, prosím, eh, telefonujte poněkud tišeji. Děkuji. Děkuji vám srdečně za tuto prezentaci. Wir haben auch herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Ještě jednou děkuji za rozsáhlou práci. Máme zde zástupkyni eh, komise, paní van der Karkov. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair, and... Uh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také Lary za představení této velmi zajímavé studie Švýcarského institutu. Děkuji také výboru Jury za zadání této studie. Jak víte, komise již před čtyřmi roky navrhla rozšíření pravidel pro jurisdikci eh, nařízení Brusel 1 a e, byť to legislátoři zatím naplno nepřijali, e, byl by to podle našeho názoru nejlepší způsob posunu vpřed. Takže tato studie de facto reflektuje výsledky naší evaluace z doby před čtyřmi lety. To nejzajímavější zde je podle mě ta kombinace rozšíření jurisdikce s pravidly pro e, vymáhání práva, což je něco, co do budoucna zvážíme. Studie rovněž potvrzuje velmi důležitý prvek, který byl také součástí naší analýzy tehdy, ehm, a tedy, že by bylo dobré koordinovat evropská pravidla jednostranně na evropské úrovni a zároveň ehm, respektovat jednotlivé úmluvy a dohody s třetími státy. Takže de facto ta studie potvrzuje naše zjištění z doby před čtyřmi lety a doufáme, že do budoucna i kolegislátoři se budou tímto směrem ubírat. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Chce nějaký poslanec nebo poslankyně k tomuto promluvit? Zdá se, že ne. Já bych ráda poznamenala toto. Srdečně vám děkuji za prezentaci. Pro nás je eh, to pozadí celé věci velmi jasné. Eh, jednání o dohodách o volném obchodu s USA Eh, zatím stále pokračují a právě z tohoto důvodu je velmi důležité, abychom měli odpovídající možnosti. Teď tedy nechci eh, zahajovat politické diskuze ke všemu, co dnes probíhá. Eh, k tomu se budeme mít možnost vyjádřit ještě v příštím legislativním období. Je to takové trošku deja vu, protože při jednáních o Bruselu 1 jsme diskutovali o e, politickém koncenzu, který jaksi v, tom, v té době před čtyřmi lety nebyl tak e, nebyl tak e, žhavou věcí, vlastně vůbec se o tom to nechtělo mluvit. Každopádně v příštím legislativním období se tímto budeme velmi intenzivně zabývat a díky vaší práci teď máme dobrý podklad pro práci, která nás velmi zajímá a která bude příležitostí pro další spolupráci mezi námi. Děkujeme. Jdeme na další bod na pořadu jednání a to je bod číslo 22. Eh, ráda bych dala slovo paní Alexandře Tain k otázce posílení některých aspektů prezumpce neviny. Prosím. Děkuji. Mohu se prosím jenom zeptat, kdy přijde bod 8, tedy soudci eh, soudního dvora, ještě později. Aha, ale asi ne o tolik později. Ono to půjde poměrně rychle. Děkuji. Dobrá. E, kolegové, jak bylo sděleno při minulém zasedání, budeme ve výboru Jury připravovat e, pro výbor Libe stanovisko. E, ovšem výbor Libe připraví do konce legislativního období pouze pracovní dokument a skutečná práce začne až v novém legislativním období. Ráda bych rovnou řekla, že e, lhůta pro pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku je 25.3., což je příští úterý v poledne. Obsahově. E, v návrhu komise jde o posílení některých aspektů prezumce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení. To znamená zajištění určité minimální hodnoty ochrany Jde o posílení vzájemné důvěry v právním systému EU mezi jednotlivými státními systémy. Eh, eh, zabýváme se tím zejména v souvislosti s rozšířením možnosti aplikace evropského zatýkacího rozkazu. Eh, v souvislosti s jeho rozšířením se objevují určité problémy, co se týká prezumce neviny a práva na přítomnost. Já návrh komise vítám. Nicméně jsem zároveň navrhla určité jeho změny. E, o tom jsme hovořili už dříve v tomto výboru, že se pokusíme zajistit co nejvyšší míru ochrany, protože i v rámci jednání s radou e, se asi budou naše nároky muset trošičku ponížit v rámci jednání. Jde o minimální nároky, to znamená e, široce platné úrovně ochrany, které se v, členským státe, v členských státech zatím nevždy dodržují. Co se týká prezumpce neviny obviněných eh, osob, eh, jejich ustanovení v této věci zatím nejsou eh, zcela adekvátní, to znamená celý odstavec 5 bude potřeba škrtnout. A kromě toho bude potřeba zohlednit to, že se v některých členských státech do legislativy dostává také otázka boje proti terorismu. Některá další ustanovení návrhu zprávy eh, zatím nejsou také přijatelná vůbec, to znamená, ta chceme také škrtnout. Eh, z důvodu právní jistoty v trestním právu je potřeba přesně definovat oblasti, kdy eh, se eh, právo na přítomnost obviněných eh, nemusí plně dodržet, to je tedy odstavec, eh, paragraf 6 odstavec 2. Toto právo je řízeno v členských státech velmi rozdílně. Já jsem přesvědčena, že není možné jaksi promlčet toto právo, že toto právo je nedílnou součástí trestně právních procesů. A Ehm, obviněný může mít, musí mít možnost se z procesu zřízení omluvit, například v případě těžkého onemocnění nebo rodinných důvodů. Ehm, musí mu být umožněno zkrátka se omluvit, protože není ve stavu, kdy se může podílet na procesu. A kromě toho je potřeba zajistit, aby tato práva platila pro všechny občany i neobčany v členských státech a bude potřeba zajistit navázání této funkce na evropské zastupitelství, na evropské právní zastupitelství. Prezumce neviny pak musí platit pro celý e, průběh procesu a e, zrušena může být teprve při vydání závěrečného rozsudku. Což znamená, e, že například když osoby obviněné spolupracují s úřady, musí to být v procesu zohledněno a vůbec v průběhu procesu e, se nesmí objevit žádné okolnosti k tíži obviněných osob. Dále předpokládaná e, námitka o nepřípustných důkazech, které přesto mohou být použity. Za určitých okolností to je nepřijatelné, to musí být z paragrafu 6 odstavce 4 vyňato, protože to je tak vágní výjimka, že její konečný dopad může být skutečně velmi drastický na prezumpci neviny, která tím pádem může být zcela eh, jaksi zrušena. Eh, tolik eh, velmi stručně mé poměrně obsáhlé návrhy ke změnám této zprávy. Jde o, jak říkám, posílení důvěry, která zatím mezi členskými státy nepanuje. Děkuji a těším se na poznámky. Přeje si někdo z poslanců uchopit slovo? Nikoliv, takže paní Tajn, skutečně postupujeme rychle, jak vidíte. Tento bod je tedy rozhodnut. Vy sama jste eh, řekla, jaká je lhuta pro pozměňovací návrhy 25. březen. Tím se dostáváme k následujícímu bodu 23 právní pomoc osobnám podezřelým a obviněným. Pan Šopro má slovo, prosím. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Chciałem... Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat sekretariátu a všem, kteří se podíleli na zpracování tohoto stanoviska. Pokud jde o navrhovanou směrnici o právní pomoci eh, osobám zbaveným svobody v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem, jde o dokument, který je součástí dalších právních aktů, které se zpracovávají a v nichž jde o zajištění práv eh, podezřelých a obviněných osob. Nedostatek důvěry v našich, eh, v našich právních systémech by měl negativní dopad na účinnost, provádění řady právních nástrojů. A právě z tohoto důvodu je důležité, abychom nastavili jasná právní pravidla také pro oblast trestního práva v Evropě. Během posledních let jsme řešili několik směrnic, které se týkaly různých práv. Práv na tlumočení během soudního řízení. Měli jsme před sebou také směrnici, která řešila, na, řešila právo na přístup k obhájci a já teď tady předkládám tedy další podobný dokument. Chtěl bych zavést minimální společné standardy ochrany pro podezřelé v trestním řízení a pro obviněné v rámci řízení, které se týká Evropského zatýkacího rozkazu. Mluvím teď konkrétně o článcích 47 a 48 Evropských úmluvy o lidských právech. To znamená, že máme velice pevný právní základ, který nám umožní takové společné eh, standardy na ochranu ve všech členských státech zpracovat. Současné analýzy, které se týkají platných právních pravidel v jednotlivých členských státech, ukazují, že se musíme vypořádat eh, s různorodými systémy, kde panuje různá míra ochrany těchto osob. Přístup k, prá- k obhájci je také různý v jednotlivých členských státech a vede to ke značnému oslabení role a účinnosti Evropského zatýkacího rozkazu, což je nástroj nesmírně důležitý a je velice často využíván v trestním řízení v Evropě. Z tohoto důvodu je velice důležité celý systém posílit a zavést společné standardy, které by pomohl takto zajistit i Evropský parlament. Naším cílem je, aby spolupráce v právních záležitostech byla efektivnější. Kromě informací o možnostech eh, přístupu k právní pomoci pro obviněné a podezřelé stresné činnosti, které, kteří jsou zbaveni svobody eh, v oblasti evropského zatýkacího rozkazu. Takže kromě těchto záležitostí je tady ještě další důležitý prvek, který má zajistit obviněným v rámci celého řízení přístup k právní pomoci. Základem je článek 82 odstavec 2. Dánsko a Spojené království se tohoto systému neúčastní na základě vlastního rozhodnutí. Dále je velice důležité ochránit také práva obětí. Jejichž právní situace je často nesmírně obtížná. Vzhledem k tomu, že chybějí společné standardy, tak si myslím, že tento aspekt si zasluhuje intenzivní pozornost eh, do budoucna. A vzhledem tomu, že toto legislativní období se blíží ke konci, tak už eh, nebude možné celou problematiku uzavřít. V tuto chvíli pouze zpracováváme stanovisko pro výboru LIBE. Mm, děkuji, pane Šopro. Řekl jste, že toto téma je důležité a zaslouží si být sledováno intenzivně. Ale i zde, podobně jako v ostatních případech, které jsme projednávali včera a dnes, si lecos můžeme do příštího volebního období eh, převzít, ale nyní to nemůžeme ukončit. Paní Lichtenberg má slovo. Já bych eh, ani se nyní nechtěla vyjádřit k obsahovým detailům, ale výbor Libe už eh, také nemá před sebou hodně zasedání, takže nevíte náhodou, jak eh, ten postup bude realizován. To se týká všech tří zpráv, i tedy otázky e, záruk pro děti v trestním řízení. Takže ráda bych je věděla, jak to procedurálně bude pokračovat. Víme, že Vy jako předkladatelé eh, znáte názor právní eh, služby, eh, nebo to ví paní předsedající. Paní eh, Lichtenberg, vaše otázka je oprávněná. I nás by to velmi zajímalo, jak to bude pokračovat. A mé informace říkají o tom, že i pro výbor LIBE není dostatek času. To znamená, že to, co děláme my, je vést politickou debatu. Debatu o tom, co v budoucnosti ještě bude nezbytné, ale v tomto období se již nepodaří dojít k eh, rozhodnutím. Pane Šopro, eh, paní Tajn se nejdříve hlásila, takže paní Tajn. Ano, k postupu. Již včera jsem poprosila paní Galo, aby připravila pracovní dokument. Eh, paní Regner také došla ke stejnému závěru, abychom měli určitě jisté uzavření tohoto tématu. Vždyť nemá smysl o tom debatovat bez písemného výsledku. A je jedno, zda půjde o stanovisko jako v tom mém případě, anebo eh, o pracovní dokument jako v bodě 24. Bude se o tom hlasovat příště a v červnu v právním výboru tomu budeme mít určité stanovisko. E, potom se výbory tím mohou zabývat. Každopádně to tedy ukáže, e, co by příští parlament měl e, činit. Bylo mi řečeno, že v příštím volebním období, kdy ještě nevíme, uvidíme, jak se parlament bude skládat, by eh, budoucí poslanci z toho mohli eh, vycházet. Eh, když to bude písemně k dispozici, tak to naznačí určitý směr. Myslím si, že má smysl to udělat, ale pouze, když ten výsledek bude písemně zakotven. Děkuji, paní Tajn. To je velmi cené, co jste řekla. Já jsem se poradila mezi tím, a bych eh, také předložila něco pro Libe. Na to však čas nemáme, protože poslední schůze výboru Libe Eh, se uskuteční před naším příštím zasedáním, takže časově už to nevyjde. Eh, je mi to líto, ale eh, předložit něco písemného bude obtížné. Paní Lichtenberga, to je téma pro zasedání koordinátorů, aby alespoň bylo možné zohlednit na posledním zasedání výboru LIBE já bych byla proto, abychom měli dopis, který by obsahoval tento, tyto body. Mohli bychom to eh, cestou koordinátorů ještě eh, odsouhlasit, aby to zůstalo ve hře. Eh, jinak by to nebylo nic reálného. Takže nevím, zda je možné to udělat. No, eh, já nechci zde mísit eh, body eh, pro koordinátory a body pro řádnou schůzi. Je však možné zvolit takový postup, aby koordinátoři byli zapojeni a pan Šopro by toto předložil jako dopis tím by zakotvil výsledek této debaty. To, co nyní předložil, by mohlo takto být také předáno výboru Libe. Pan Čopro. Děkuji. Děkuji za všechny dotazy. Bohužel nemáme už mnoho času, protože jsme v podstatě na konci legislativního období, ale ten dokument, eh, no, o kterém jste hovořila, ten je skutečně velice užitečný, takže společně se sekretariátem si myslím, že bychom všechny ty věci, které považujeme za důležité, pokud jde o spolupráci s dalšími výbory, včetně výboru LIBE, že bychom to mohli zpracovat písemně, aby to bylo k dispozici. Děkuji. Ten Ano, takže to uděláme tak, jak bylo řečeno. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k následujícímu bodu, a to jsou procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Paní Tain. Tady je to časově ještě obtížnější než v té první zážitosti. Jde o stanovisko, které již nestačíme eh, připravit a rozhodnout a výbor Libe eh, se tím také nebude zabývat. Já bych však chtěla vše ukončit alespoň pracovním dokumentem, abychom si to mohli alespoň přečíst a předložit eh, výboru Libe a naší poslední schůzi. Důležité je to, že jde o procesní zároky pro děti podezřelé eh, či obviněné v trestním řízení a je nutné, aby byli zastoupeni právním zástupcem. Děti mají právo eh, mít takovouto podporu a nemohou se toho zřeknout, protože je zde příliš velké riziko, že by nerozuměli eh, celému postupu. Eh, mají právo tedy na informace, mají právo být eh, podpořeni rodiči, mají právo na lékařské vyšetření a v případě také mm, trestního sledování eh, mm, na, v jiném stavu než eh, na svobodě, eh, mají právo dalšího podpory právního zástupce. Nespadají sem ty případy, kdy dítě se nedopustilo trestního činu a zde jsou jiná opatření výchovného rázu. Byla bych proto, aby bod odůvodnění byl také zapracován do legislativního textu směrnice a sice, že v trestných činech, ke kterým došlo před osmým rokem věku, před 18. rokem věku byl také zohledněn a nehledě na to, jak eh, malý přečin byl učiněn, má dítě právo na, pra, na obhájce a rodičovskou, eh, rodičovské zastoupení. Toto eh, je však otázka toho, jaký je to malý přečin. E, obecně e, také audiovizuální zachycení e, vyšetřování dětí je velmi často vyvraceno a odmítáno. Dítě je pod nátlakem a je se také nebezpečí zveřejnění takovýchto eh, snímků. Nevždy je zajištěna ochrana údajů a eh, ani eh, v orgánech činných v trestním řízení. Co se týče dětí, je také nezbytné, případě odnětí svobody, aby eh, byly zřízeny v těchto zařízeních eh, oddělené části pro děti, kde není eh, kontakt s dospělými osobami. Vyloučení veřejnosti je rovněž důležitou záležitostí. Zde nechceme připustit žádnou výjimku ve směrnici se eh, nehovoří dostatečně o eh, dobrých podmínkách a pro děti. Dále povinnost eh, přítomnosti v ústním jednání. V této směrnici je kritizováno, že není možné se rozhodnout, když je předložena písemná omluva eh, rodiči eh, později. Tolik mé poznámky k eh, tomuto bodu a ráda si vyslechnu vaši poznámky a pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Tajn. Vidíte, že jste máme mnohé body ohledně trestních řízení a nikdo se nehlásí o slovo. Proto navrhuji, abychom postupovali stejně v tomto případě jako v případě pana Šopra. Můžeme tak dosáhnout eh, dobrých výsledků a výsledky práce tohoto výboru eh, předložit výboru Libe ve formě dopisu. Následující bod na pořadu jednání je bod Eh, ohledně soudců eh, na Evropském soudním dvoře. <laughs> Tak dobrá, kolegové, většina z vás toto už slyšela. Bohužel, jednání v radě selhala. Eh, my jsme dělali vše, co bylo v našich silách, abychom tyto dodatečné soudce prakticky nejpozději jmenovali v září. Ovšem k tomu bohužel nedojde. Dnes ráno jsme eh, odhlasovali petici pana Kristofa Kleina, který eh, se cítí poškozen eh, podle listiny základních práv, protože jednání v Evropském soudním dvoře trvají tak dlouho. Bohužel přes příslip řeckého předsednictví rady, kterému chci srdečně poděkovat, protože se také snažili ze všech sil, Některé, zejména menší členské státy eh, a členské státy z východu Evropy, eh, mají dojem, že musíme se přidržet naprosto běžného rotačního systému. Eh, jak víte, názory jsou zde dva. Jednak ten širší názor, který jsme odhlasovali v plénu, Eh, to znamená, eh, to bylo tehdy, když jsem na poslední chvíli ten návrh stáhla. A potom máme takovou tu oslabenější verzi, která měla sloužit k tomu, abychom eh, vyšli vstříc radě. To jsme ale udělali jenom za předpokladu toho, že se rada také na něčem dohodne, tedy že se členské státy na něčem dohodnou. V této věci bych ráda řekla, že vycházím z toho, že všichni souhlasíte s tím, že až budeme v Dubnu na plénu hlasovat opět o té první verzi, že to bude tedy opět ta první verze, kde je jasně napsáno, že e, jde pouze o ty soudce a e, že se to pak zakomponuje do příslušných textů Evropského soudního dvora. E, Opět samozřejmě toto téma bude muset být řešeno znovu od začátku v příštím legislativním období, ale chtěla bych, aby bylo jasné, že půjde o tu první verzi, o které jsme kdysi dávno hlasovali už eh, ve výboru Jury, takže tato verze půjde do pléna. Děkuji vám, paní Tajn, za toto vyjasnění. Eh, mně to je samozřejmě velmi, velmi líto, soudci jsou přetíženi, teď se hlásí paní Lichtenberger. Děkuji. Musím zcela upřímně a otevřeně říci, že eh, rada se pohybuje na hranici, která podle mě už je za hranicí všeho. Podobné to bylo u té otázky dětí. Eh, v podstatě jde o boj o kompetence a na základě ničeho jiného se nerozhoduje. Eh, je to taková velmi pochybná modalita, která se jasně ukázala v těch velmi rozsáhlých diskusích s radou. Eh, dvě věci musíme zvážit. Eh, jak velká bude nedůvěra v tento systém a jak moc je politika v radě zatížena nějakou strategii odplaty proti Lisabonské smlouvě. O co jim vlastně jde? E, v různých odůvodněních vidíme z jejich strany, jak se narušují pravomoci Evropského parlamentu, jak se bourá spolupráce mezi našimi institucemi a to je skutečně politování hodné. Ten důvod problémů v mnoha, v mnoha složkách je v současnosti skutečně jenom rada. Samozřejmě teorií je mnoho na toto téma, ale zkrátka v sekvenci rozhodování buď rozhodnete nebo nerozhodnete. A podle toho, co vidíme, je jasné, že e, u celé řady e, nástrojů se a které by bylo ná, na, jako záhodno vyřešit velmi rychle, se objevují jaksi spory o pravomoci. Já si myslím, že bychom e, měli provést nějakou Eh, nějakou, nějaké opětovné schrnutí nových bodů ve smlouvě, aby bylo jasné, jakým způsobem pracujeme. To bude velmi důležité eh, cvičení pro příští parlament. Je potřeba začít o právních textech mluvit jasně a tento spor o kompetence konečně vyjasnit. Já jsem skutečně velmi zklamána protože eh, těch případů, které překračují ty přijatelné hranice, je stále víc a víc. A není možné takovýmto způsobem pracovat dál. Je potřeba najít si řešení, pakliže nám ho rada upírá, pak je to eh, znak velkých problémů pro celou evropskou strukturu spolupráce v rámci Evropské unie. Děkuji vám, paní Lichtenberger. Eh, mohu asi říci, že tento názor sdílíme všichni. Přáli bychom si, aby soudci nebyli, nebyli přetíženi a aby rada tak nezasahovala do struktury dané Lisabonskou smlouvou, jak se to děje. O zprávě paní kolegyně Tyne budeme samozřejmě eh, hlasovat a na rozhodnutí parlamentu eh, nesmí případná přetíženost soudu zůstat vyset. Teď bod 25, subsidiarita a slovo má, jak jinak, paní Tajn. Eh, já k tomu nic nemám, paní předsedkyně. Aha, dobrá. Tak tento bod šel extra rychle v tom případě. Eh, chci se zeptat, jestli máte někdo něco do bodu různé. Není tomu tak. Tím pádem děkuji všem, kteří vydrželi až do konce eh, tohoto zasedání výboru Jury. Děkuji za aktivní účast, děkuji tlumočníkům a eh, naše poslední řádné zasedání výboru Jury bude 7.4. čtvrtý od 15 hodin a až do tehdy přeji všem hezké dny a hodně štěstí v práci.